What's the time? Uh, five plus six. Good morning, dear Přeji vám dobré ráno, kolegové, dámy a pánové. Je 9 hodin 5 minut, pustíme se do práce. Máme před sebou body 8, 9, 10 a 11 a 12. Vážení kolegové, měli jste dost času na drbání, teď, přistá, teď nastává práce. Takže body 8, 9, 10, 11 až 12. Máme zvládnout hlasování akorát za hodinu, takže bod 8 stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém ze členských států. Než začneme hlasovat, dal bych rád slovo zpravodajce paní Manesku. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Nejdříve bych ráda poděkovala všem kolegům z dalších frakcí za dobrou spolupráci eh, na tomto stanovisku, které podáváme Libecovi příslušnému výboru. Máme eh, řadu eh, pozměňovacích návrhů, většina z nich spadá do pravomoci Libe takže eh, u řady z nich uvidíte mínus od zpravodajky, ale to je proto, že eh, většina z nich spadá pod Libe. Já jsem vedla debatu se eh, zpravodajkou z Libe, která nás laskavě žádá, abychom se drželi působnosti AFETu, což jsem se pokusila a v tom seznamu. Takže nejde o to, že ty pozměňovací návrhy by nebyly dobré, ale vzhledem k tomu, že spadají pod libe, nemůžeme o nich hlasovat. Někteří eh, kolegové už eh, to podali eh, v rámci Libe, takže tam je to pro jistotu. Za to vám děkuji. Máme také dva pozměňovací ústní návrhy, které spadají také do pravomoci Libe, takže tam bych také hlasoval proti. Děkuji. Dobrá, děkuji vám. Paní Jiménez. I have no my voting card. Já se omlouvám a zapomněl jsem si hlasovací kartičku, chtěl jsem vám říct. Někde ve Štrasburku. No dobrá, tak ukazujte. Takže žádné další žádosti No slovo, tak pusme se do hlasování, tak kde začneme. Dobrá, pozměňovací návrh 52.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 bychom si o to měli promluvit na rozšířeném bailu, protože tohle nedává smysl. 57, kde je pro, kde je proti, kdo se to. 58, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. to 59, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. to. 60, a kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. to. 61, 62, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato. 63, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64, kdo je a zamluví, o, o, ověříme. Dobrá, ověřujeme 63. Zahajuji hlasování. Všech 57 odvzalo hlasy, končím hlasování a zamítnuta. Tak jsme to byli teďko 60. 64. je pro? je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 65 a 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 69, kde je pro?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 86 staženo. 87, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 88, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 91, 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 91, 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, to velkou většinou. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme? Ne. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, přijato. 102, 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 113. Kdo je pro? A odpadá. 114. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuté. 115 bylo staženo. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 118, kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 119, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 120, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 128, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 129, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 131, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 132, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 34, kdo je pro, Je to to tež. Který, který byl stažen tedy? 233, no, tak. Tak 135, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 136, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 137, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 139, kdo je a 138, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 141, kde je pro, kde je proti, kdo se zamítnu zamítnuto. 142, kde je pro, kde je proti, kdo se zamítnuto. 143, kde je pro, kdo je proti, zamítnuto. 144, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 145, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 6, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, Přijato. Teď 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 152. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 150. 7 až 161. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 162, 3. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 164, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 165 a 6, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 160 7 staženo, 168 tež, takže 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď úvodní ustanovení. Číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 6, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 8, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 10 a 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Proč to neuvěřit? 10 a 11. Zahajuji hlasování. Ještě dva spí. Končím hlasování. Takže přijato. Takže 12, kde je pro? Pardon, to odpadá. Takže to bylo proti mému hlasování, to bylo přijato. Proč? Hlasovacímu systému. 13, kde je pro? Kde je proti? Kde se držel? Eh, zamítnuto. 14, kde je pro? Kde je proti? Kde se držel? Zamítnuto. 15, kde je pro,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 to je hlasování. A ty jsou tam všichni. Já zamítnu to. Třetí část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnu to. 20. Ano, kde je pro,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 kdo je proti. Přijato. Teď 30. Takže teď 38. První čas, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Takže přijalo 47, přijato 47 ku 9. přeji. Pan Panzeri, prosím. Adesso che abbiamo votato, eh, prego. Děkuji. Já bych nicméně tady poprosil o jedno ověření. Protože co se týče vztahu AFETu a Libe, tak tady jsme použili v podstatě takový arbitrární, a takové arbitrární kritérium, ale tady to spadá do pravomoci Libe. A já musím říci, že my jsme řekli ne na spoustu opravdu extrémně důležitých pozměňovacích návrhů, které když by byly, bývaly byly schváleny, tak by posílily také ten aspekt libe. To znamená, že já si myslím, že tady bychom se měli podívat na nařízení o pravomocích, protože jinak eh, si myslím, že tady trošičku eh, se to míjí účinkem. Děkuji, pane Panzery. Ještě někdo z vás chce něco k tomu říci? Jak už jsem dříve říkal. Na základě tohoto případu si myslím, že bychom se měli ještě jednou zabývat tou otázkou, jak tedy postupovat v dalších podobných eh, případech. Ve chvíli, kdy se jedná o zprávu nebo dokument, který je v jeho vlastní výhradné pravomoci, co se týče výboru jako takového. Ale pane Panzeri, já samozřejmě jsem to zaznamenala, vaší připomínku a pokusím se ji zohlednit. Ano, děkuji. A teď přecházíme k dalšímu hlasování. Jde o bod číslo 9. Osoby bez státní příslušnosti v Jižní a jihovýchodní Asii. Pánem zpravodajem je pan Bašíre. Já se v tuto chvíli ptám, zda k tomu chci něco říci. Já bych pouze rád poděkoval všem kolegům za skvělou spolupráci. To je úplně všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tak, můžeme začít hlasováním. Tak, 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. 76. Pan Preda. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. A překvapivě to má většinu, takže 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79. Takže tady máme ten ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje, kdo pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 81. Takže ústní pozměňovací návrh číslo 2. je pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k 82, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 83 pro, proti, zdrželi se, přijato 84 pro, proti, zdrželi se, eh, přijato 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 86 pro, proti, ne, pardon, 88, opravil se pan předseda pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se. Proč si to neověříme? 89, tak abychom se taky všichni probudili. Tak dva kolegové ještě stále spí. Takže konec hlasování. A ah, já jsem spal, já jsem, ne, já jsem, já jsem hlasoval. Já jsem hlasovala. No, v každém případě 36 u 21, takže přijato. Tak, 90. Tak, 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9.1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. dva pro, proti, zdrželi se, přijato. 91, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se přijato, 94 pro, proti, zdrželi se přijato, 95 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, proti, zdrželi se přijato, 98 pro, proti, zdrželi se přijato, stovka pro, proti, zdrželi se a zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Stojí 102, 102 a 103 dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se, přijato 106 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, tak, zvedněte ruce. Pro, proti, zdrželi se. Takže určitě přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110, 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 a 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se přijato, 117 pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto, 118, 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 120 pro, proti, zdrželi se přijato, 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 122 pro, proti, zdrželi se přijato, 123 pro, proti, zdrželi se, přijato 124 pro, proti, zdrželi se, přijato 125 pro, proti, zdrželi se, to bylo zamítnuto. Ještě si to ověříme? Dobrá, takže 125 ověřujeme. Pak chybí konec hlasování. 21, 36, takže 36 proti, jasně zamítnuto. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak to bylo skvělé hlasování. 127, 128. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 3, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k 9.3. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9.4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, to si ještě ověříme, 9-5, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 9-6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 a 137 Schaffhauser Preda. Identické pozměňovací návrhy. Ano, to je opravdu neuvěřitelné. Takže pro, proti, zdrželi se. Přijato? Hm, tak to bylo přijato. Devět. 8 pro, proti, Zdrželi se? Někdo zvedl ruku nebo ne? Tak ještě jednou. 9.8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáctka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k 24, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k DVB. Pětku jsme právě odhlasovali. A kam máme jít teď? Kde je DVB? A, ah, tady to je. Takže na další stránce DVB část 2, kde pro, proti, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato 34 pro, proti, zdrželi se přijato 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se přijato. A 9C na konci stránky, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se, tak to si ještě ověříme, 47. Hlasujeme 47. Pan Zambacký, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se přijato. zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 58 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme. 58. Hlasování začíná. Hlasujte. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 68. Pro, proti, zdrželi se. To si ověříme. 68. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 to padá, takže 71 pro,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 to 30 pro, 28 proti, desítka pro, proti, zdrželi se, tak to si zase musíme ověřit. Desítka a hlasujte elektronicky, prosím. Hlasování je u konce a 30 ku 29 a co naše kolegyně za liberály. Paní Jiménez, vy jste hlasovala? Hlasovala jste pro? A už máte svou kartu? A výborně máte kartu. Takže 30 ku 29, takže je těsně to nemohlo být. A jsme u 11 kdo je pro, proti, zdrželi se. Tak to si ještě jednou ověříme, takže prosím, jedenáctka. Hlasování je u konce. 36 ku 22, takže přijato. A teď závěrečné hlasování. To znamená, hlasujeme o tomto dokumentu v pozměněném znění. Závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky, prosím. Tak, prosím. Hlasování je u konce 54 pro, 2 proti, takže gratulujeme panu zpravodajovi a dostáváme se k desítce. Finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie. A Andy Kristea je zpravodajem. Chcete tomu něco říct, prosím? Já bych poděkoval kolegům zpravodajům a sekretariátu za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 Přijato. Tři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel. Mm, přijato Čtyři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se přijal, mm, přijato kompromis dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel. přijato. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 39. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel. ověřme 39.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 kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, číslo 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 50, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Ověřit 50? Dobré. Ověříme 50. Závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? ještě ověříme. Teď jsem tak trošku zmatený. Přijato. Devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme. Dvacet osm ku dvaceti šesti. Přijato. Šestnáct. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď se dostáváme k závěrečnému uh, hlasování. Závěr hlasování. Končím hlasování. 42 ku uh, 1 15 se zdrželo. Blahopřeji. A teď se dostaneme k číslu 11. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Máme jenom jedno hlasování, které teď zahajuji. Ještě jeden kolega nehlasoval. Teď 57 k jednomu, takže blahopřeji. Dobrá, a teď 12. Eh, Moldavsko, makrofinanční pomoc Moldavské republice. pravodajem. Eh, Pravodaj tady není. Eh, ještě někdo k tomu něco chce? Ne, takže začneme hlasovat.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme. Končím hlasování. Přijato. 39. Kdo je pro?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 48, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 7, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 39, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 50, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 52, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 53, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Ověříme. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 k 17. 54, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 55, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověříme. Dobrá, 56. Ověříme 56. Zahajuji hlasování. Teď hlasujeme o 56. Pana Šolce. Končím hlasování. 30 k 27. Přijato. 57 až 60. 4x Schaffhauser. Zvládneme blok. Kde je pro? Kde je proti? Kde se zdržel? Všechny čtyři zamítnuty. 8. Kde je pro? Kde je proti? Kde se zdržel? Přijato. 60. Kde je pro? Kde je proti? Kde se zdržel? Eh, zamítnuto. 62. Kde je pro? Kde je proti? Kde se zdržel? Eh, zamítnuto. 60. 63 a 64. 63, kde je pro, kde je proti, kdo se držel zamítnuto, 64, kde je pro, kdo se držel zamítnuto, 65, kde je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnuto, 66, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. A to je úvodní ustanovení číslo 9, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a zamítnuto, 9, 10, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Uznění pozdravací návrh 1, kdo je pro,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 Omlouvám se. Dvanáct. Patnáct. Takže máme ověřit patnáctku. Zahajuji eh, hlasování o patnáctce.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 Končím hlasování. Zamítnuto. 31 pan Scholz, kde pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 32 s půzdním návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky o takto upraveném návrhu stanoviska, kdo je pro. A pardon, zahájí hlasování. Hlasovalo všech 59. 55 ku 4. Přijato bylo přejeme zpravodaji. Děkuji a za dvě minuty budeme pokračovat. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. I would like to continue. Dámy a pánové, je 10 hodin a začneme, nebo budeme pokračovat v našem jednání a poprosil bych všechny, aby se posadili na svá místa. Dobrá. Takže posaďte se prosím všichni na svá místa tuto chvíli přicházíme k pořadu jednání bodu číslo 13, výměna názorů s Igorem Cnadakem a je tedy pro mě opravdu velkou ctí, že pana Igora Cnadaka, pana ministra zahraničí věcí Bosny a Hercegoviny můžu uvítat v našem výboru AFED. Pan ministr tu tedy už s námi je a je doprovázen také velvyslancem panem Vistovičem který zastupuje jeho zemi zde u EU. Eh, Bosna a Hercegovina má 25 let, už to jsou dva roky od eh, vstupu v platnosti asociační dohody a také samozřejmě máme už i žádost Bosny a Hercegoviny na vstup do EU. Eh, Pan ministr bude hovořit také trošičku o historické perspektivě, historickému kontextu. Chci říci, že vaše země pro nás je takovým lakmusovým papírkem pro celý váš region a opravdu doufáme, že se nám podaří dosáhnout konsolidované demokracie a také etnického míru. Pokud by se tak stalo, tak by to bylo opravdu příkladné pro celý západní Balkán. Celý západní Balkán a konkrétně Bosna a Hercegovina Mají za sebou samozřejmě velmi složité časy. V tuto chvíli hovoříme už o 60. letém výročí podepsání římských smluv, které jsme nedávno uh, oslavili a také díky tomu jsme slavili 60, více jak 60 let míru na tomto kontinentě. Nicméně musíme ale také říci, že eh, celá tato doba uh, byla poznamenaná i Srebrenicou. Brzy budeme eh, slavit nebo si budeme připomínat 22. výročí eh, události okolo Srebrenice a samozřejmě jde nám i z toho důvodu o to, abychom zajistili co nejsilnější partnerství. Máme před sebou samozřejmě velmi mnoho práce. Tato země musí samozřejmě posílat své institucionální nástroje, musí dělat něco proti té již existující silné polarizaci ve společnosti, musí také bojovat proti praní špinavý peněz a také eh, nekalému obchodování, nekalým praktikám a nesprávným praktikám v politice. Eh, já vás tedy vítám v našem výboru AFET a těším se na to, že nám budete povídat o vaší zemi a také o těch největších výzvách, kterým v tuto chvíli čelíte a v tuto chvíli vám dávám slovo. Děkuji. McAllister, thank you. Děkuji, pane Megalistře. Rád bych poděkoval všem vašim kolegům a kolegyním. Jsem opravdu nesmírně rád, že mohu ve vašem výboru vystoupit a vyměnit si názory na situaci v Bosně a Hercegovině i k našemu procesu. Jestli dovolíte na úvod několik poznámek a poté to bude ta zajímavější část, ke které se dostaneme, a to je diskuse a výměna názorů. Bosna a Hercegovina je země, která je opravdu zaangažována velice rozhodně do vstupu do Evropské unie. U nás není tolik témat, na který bychom se všichni, Srbové, Chorvaté, Bosniaci, Republika Srbská federace skutečně dohodli. to znamená obě tyto dvě části naší země. My skutečně stojíme za tímto společným tématem a chceme, aby tento integrační proces pokračoval co možná nejrychleji a co možná nejúčinněji. Na základě nedávného průzkumu asi 80 našich lidí v celé zemi podporuje evropský integrační proces. A pro naši zemi, pro Bosnu a Hercegovinu, členství v Evropské unii je zásadní. Bosna a Hercegovina považuje svou zahraniční politiku za politiku, ve které máme dvě hlavní priority. Evropský integrační proces a regionální spolupráce. Obě tyto dvě naše zahraniční priority nás spojují na této cestě směrem k evropské integraci. Jestli dovolíte několik slov k oběma prioritám. Především v roce 2016, v posledním roce, toto je rok, kdy došlo k obrovskému průlomu a obrovskému pokroku Bosny a Hercegoviny na cestě do Evropy. My jsme takový pokrok nezaznamenali v žádném předchozím roce. Povedlo se nám to v jednom z volebních roků Bosny a Hercegoviny u nás v volebním roce, což dělá z tohoto výsledku ještě zajímavější výsledek. My samozřejmě nyní nechceme zaostat a v roce 2017 jsme rovněž pokročili, aby toto byl velice kvalitní rok v tomto ohledu. Víte, že máme dotazník Evropské komise z prosince a toto je záležitost, na kterou jsme se v poslední době nejvíce zaměřili. Přejeme si a je naším záměrem získat statut kandidátské země co nejrychleji. Pokud to bude možné, tak již do konce letošního roku a uděláme vše, co je v našich silách pro to, abychom se k tomuto cíli dopracovali. Integrační proces Bosny a Hercegoviny do Evropské unie je zásadní a já skutečně doufám, že mi kolegové ze, západní, ze zemí západního Balkánu, ostatní kandidátské země, my to nebudou mít za zlé, já to říkám i často v jejich přítomnosti. My si totiž myslíme, že tento integrační proces naší zemi do Evropské unie je prostě pro nás strašně důležitý. Až tak důležitý, že bych se dovolila říci, že možná více než pro ostatní balkánské země, protože dlouhodobá stabilita, dlouhodobý trvalý mír a dlouhodobé dohody a kompromisy mezi námi u nás v Bosně a Hercegovině budou možné pouze, pokud tato evropská perspektiva a tato jasná vize Bosny a Hercegoviny jakožto země Evropské unie bude možná a bude viditelná. Pokud si promluvíte s lidmi ze Sarajeva, Mostáru či jiných míst v naší zemi, všichni vám řeknou to samé. Ano, vědí a vidí tři základní prvky, které se týkají naší cesty do EU. Jednak je to ekonomický pokrok, ekonomický růst, to znamená snížit ta čísla, o kterých eh, v současné době hovoříme, například 60% nezaměstnanost. To je potom skutečně i ukazatelem toho, že naši mladí lidé bohužel opouštějí naši zemi. To znamená ekonomické důvody. Ale zároveň je to proces, na který nahlížejí naši uh, lidé jakožto na zajištění právního státu v naší zemi, protože Bosna a Hercegovina samozřejmě je země, která potřebuje ekonomický růst, lepší mzdy, lepší podmínky lepší spravedlnost pro své děti, pro svou generaci, pro budoucnost. Potřebujeme právní stát, potřebujeme ekonomické jistoty, ale zároveň tyto sociálně právní jistoty. Takže to je první záležitost. Druhá záležitost se týká pocitu bezpečí. Já o tom často hovořím. Pro nás eh, je to kritická záležitost. Většina našich lidí prožila jednu, někteří dvě a někteří dokonce tři války. A pokud tento evropský integrační proces Bosny a Hercegoviny a ostatních regionálních zemí budou znamenat eh, mír v průběhu dalších sta let, eh, pokud by to nepřineslo žádnou jinou výhodu, tak to samo o sobě by pro nás představovalo obrovský výsledek. Čili tím jsem vám chtěl nějak přiblížit tento proces nebo důležitost tohoto procesu pro nás, pro Bosnu a Hercegovinu, pro naší celou zemi a proč je to pro nás tak zásadní. Rádi bychom spolupracovali i s našimi regionálními partnery. Toto je jeden z našich velkých eh, závazků. Vidíme zde mnoho příležitostí pro spolupráci s našimi kolegy z Makedonie, Srbska, Černé hory. Samozřejmě, že máme určitá očekávání a myslíme si, že je pro nás výhodou to, že máme vlastně více než tisícikilometrovou hranici s Evropskou unii prostřednictvím naší hranice s Chorvatskem a jelikož Chorvatsko už je v EU, tak my to považujeme za příležitost urychlit náš proces. Jaké jsou překážky na této cestě? Myslím si, že je důležité se změnit o tom, že ty nejobecnější, nejobecnější a zároveň nejnebezpečnějším je politická stabilita v naší zemi. V Bosně a Hercegovině platí Daytonské dohody. To je základ fungování Bosny a Hercegoviny. Jediná cesta vpřed je spolupracovat, mít více vzájemného porozumění a zároveň společného dialogu u nás, v naší společnosti. Toto je jediný možný prostředek k dosažení úspěchu. My všichni máme nějakou vizi. Promluvíte-li si s různými občany naší země v různých regionech, různými zástupci nebo představiteli všech těch ustavujících eh, národů naší země, tak byste zjistili, že jejich pohledy možná v minulosti byly jiné. Ovšem právě proto se musíme dívat do budoucna a vytvořit společný základ pro tuto cestu do budoucna. Nyní se nacházíme před tím dalším krokem evropského integračního procesu. A právě proto je důležité nepřestat s našimi reformami. Naše agenda reformní byla připravená společně s evropskými institucemi. Schválili jsme ji. Není to něco, co by bylo úplně obvyklé u nás v Bosně a Hercegovině. My jsme skutečně jednomyslně přijali no, tuto agendu, dokonce i opoziční strany a jejich poslanci hlasovali pro no, tuto agendu. A toto prohlášení, evropské prohlášení, podepsali všichni členové parlamentních stran, včetně těch, kteří jsou v opozici. Čili my opravdu v současné době pokračujeme v tomto úsilí a zaměřujeme se na ekonomické otázky, hospodářské reformy. Toto je hlavní cíl našeho stávajícího úsilí v oblasti reform. Bosna a Hercegovina ve vztahu k Evropské unii v současné době, když hovoříme o institučních vztazích, má určitý problém v oblasti parlamentní spolupráce. Tam bohužel trochu zaostáváme. Takže tato parlamentní část to znamená, toto propojení přes parlamenty Bosny a Hercegoviny a Evropské unie v současné době bohužel dospěl k takovému mrtvému bodu. Já jsem měl možnost si promluvit s některými europoslanci a velice věřím v to, že se nám povede vyřešit tento procedurální problém a že tento orgán bude co nejdříve fungovat. Opět. Na počátku jsem řekl, že bude mnohem zajímavější si vyměnit názory u některých z těch poznámek, které jsme nastolili, které jsou na stole a vyslechnout si vaše názory ohledně našeho integračního procesu a toho, co se děje u nás v Bosně a Hercegovině. Děkujeme, děkujeme, pane ministře. Máme asi 40 minut nyní k dispozici pro celé toto téma. Zatím máme přihlášených 12 kolegů do diskuze, takže bych vás poprosil dvě minuty každý maximálně. A nejprve to bude předseda pro delegaci s Kosovem a Bosnou a Hercegovinou, pan Picula. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je skutečně pro mě obrovskou obrovskou radostí to, že vás nemůžeme přivítat, pane ministře zahraničních věcí. Skutečně já si myslím, že u mnoha příležitostí jste jasně poukázal na to, že podporujete společné hodnoty, prosazujete společné hodnoty, které sdílíme my všichni, že jste opravdu velice, velice zaangažováni, pokud jde o vaši cestu do Evropské unie, je a že rok 2016 i přes různé drobné překážky byl nesmírně úspěšným rokem a že i přes tyto strukturální problémy skutečně došlo k pokroku. Jestli dovolíte, rád bych obrátil vaši pozornost na ten zásadní problém a to je vztah mezi našimi parlamenty. Pane ministře, Evropský parlament, Evropská unie chce stabilní, prosperující Bosnu a Hercegovinu. O tom není žádných pochyb. Ovšem Bosna a Hercegovina musí být funkční zemí, aby k tomu došlo. A členství v EU musí být založeno na koncenzu který bude se stávat z různých střívků, z různých situací, různých prvků. A tato plnitná parlamentní dimenze bohužel chybí ve vztahu mezi našimi oběma parlamenty. Toto je skutečně střípek, který nám chybí pro ten solidní základ stabilizační dohody. Jak víte, došlo tam k různým technickým problémům. Řešení zatím není na stole, i přesto, že jsme nalezli mnoho kompromisů v různých oblastech. Je zde mnoho částí bosenského parlamentu, které blokují tento proces, pravděpodobně se obávají, že přijdou se stávající pozice. A proto bych se rád zeptal, jakým způsobem vy, jakožto minister zahraničních věcí, byste se mohli do tohoto procesu zasadit, zapojit. Rok 2017 nebude volebním rokem ve vaší zemi. Co byste mohl udělat pro to, aby se eh, Bosna a Hercegovina dostala ještě blíže eh, Evropské eh, unii? Děkujeme. A nyní to je zpravodaj pro Bosnu, pan Preda. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rovněž bych rád poděkoval panu ministrovi o tom, že hovoří o pokroku, že mezi nás přišel pohovořil o pokroku a zároveň všech záležitostech, které se týkají vaší země. Prostě chtěl jsem jenom říci, pane ministře, že jsem chtěl poděkovat za to úsilí, které jste odvedli v posledních letech a za vaši přítomnost mezi námi. Souhlasím s vámi v tom, že to byl opravdu veliký pokrok celé toto období, když to srovnáme opravdu tím komparativním způsobem s tím, k čemu došlo v minulosti. Jestli dovolíte, tři otázky. První se týká rozpravy ohledně paliv a produktů z ropy, pokud jde o financování ze strany Evropského měnového fondu a zároveň je to i součást reform nebo úsilí reformního ve vaší zemi, protože, jak víme, tak na politických reformách už jste se dohodli. Jaká je šance, že tento kontroverzní zákon bude schválen, nebo všechny ty kontroverze, které ho tak nějak obklopovaly. A dále je to záležitost toho dotazníku, o, kterém se, o kterém se se zmínil, dotazníku Evropské komise, kdy bude připraven. My jsme byli takový nesmírně optimističtí na počátku tohoto procesu. Teď nyní bohužel mám pocit, že už trošičku ten optimismus eh, zmizel. A IRA, Mezinárodní institut pro průzkumy, se na tuto situaci rovněž podíval. Eh, vidí zde například v Republice Srbské, ze které vy pocházíte, eh, problémy, které se týkají právě toho integračního procesu. Jak bychom mohli změnit ten obecný postoj, protože tam nejde pouze o Dodika. Co můžeme udělat, abychom pomohli proevropským hlasům v Republice Srbské? Děkuji. Děkujeme. <clears throat> A nyní stínoví zpravodajové.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 a, a pamatuji se, eh, eh, že na rozdíl od eh, Kosova kvůli neuznání je to jediná země na západního Balkánu na této cestě a je třeba jasně říci, co je třeba udělat úloha vlády je stále eh, nízká a jsou tam hodně velké odstředivé síly, eh, docela jistě podporované ruským eh, zasahováním do regionu. Deset let po Daytonu je tam řada neře, nevyřešených otázek, jako se rozsudek a věci a další. Nicméně naše frakce podporuje vaše snahy a pan minister zahraničí jasně naznačil, že eh, chce pomáhat na této eh, cestě. Já se chci zeptat eh, na úlohu Ruska. Ta je velmi známá. Víme o co, co, co, co tam dělá, ale co dělá také Turecko ve vaší zemi? A související otázka úloha financování znížku zejména eh, dobročinných eh, organizací z eh, oblasti Perského zálivu salafistické mešity, jaká radikalizace probíhá, co se bude dělat s džihadisty, kteří odjíždějí z vaší země a můžou se teď vracet tak, aby tedy z Mosulu a z Raky až eh, padne, eh, co se bude dělat na jejich potrestání. Eh, Bosna a Hercegovina je jenom pozorovatelem z IC, v IC na od Albánie a Turecka. A teď po Brexitu. Samozřejmě já jsem byl informován, že IAS nechce, aby Británie pořádala eh, summit v rámci eh, berlínského procesu příští eh, rok v Londýně a hm, mohl by se k tomu vyjádřit a vzhledem k tomu, že Británie je, se chce angažovat hm, na západním Balkáně i po Brexitu. Děkuji Charlesi a teď pan Rados za liberály. Děkuji, pane ministře. Pane předsedu tam také děkuji. Já bych rád eh, řekl, že naše frakce podporuje eh, snahy Bosny a Hercegoviny. Před několika minutami jsme eh, přijali protokol související se stabilizační a asociační dohodou vzhledem k přistoupení Chorvatska k EU. To byla jedna ze tří podmínek, které Bosna a Hercegovina musela splnit. Ta druhá podmínka je přijetí hospodářského plánu a za třetí přijetí koordinačního mechanismu. Teď několika slovy k tomu eh, dopisu samotnému. Je to otázka, eh, kterou řeší Evropská komise samotná. Mělo by to odrážet politické vztahy v Bosně a Hercegovině. Až budete eh, odpovídat na ten dotazník, budete třeba se s námi nějak koordinovat. Bude třeba, abyste se s námi nějak koordinovali. A to bude taková zkouška a eh, koordinačního mechanismu do budoucna, protože ten, který máte, je složitější, než jsme kdy zažili. Takže rád bych se zeptal, jak byste posoudil eh, fungování koordinačního mechanismu v, při zodpovídání toho dotazníku. Dobrá, kolegové. Tohle byla a, a, tedy tohle bylo první kol řečníků se spoustou otázek a pan ministr teď musí odpovědět na první kolo a pokud budeme mít čas, tak dáme ještě druhé kolo. Pane ministře, samozřejmě než odpovíde, řeknu jenom řeknu ještě jednu věc. Podporujete uh, myšlenku uh, celní unie na západním Balkáně. Myslíte si, že bude možné ji spustit uh, už v Terstu? Uh, na příštím zasedání. Děkuji vám eh, za tyto otázky. Zkusím to říct eh, stručně, tak abychom eh, mohli vzít ještě nějaké další. Nejdříve, co říkal pan Picula ke společné parlamentní skupině. Co lze udělat? Samozřejmě, my všichni známe ten rozdíl mezi vládou, v našem případě parlamentem, a jak je to citlivé takže já budu muset eh, postupovat pomalu, ale určitě budu mít eh, návrhy, tedy eh, debatovat s těmi, kdo zastupuje náš parlament a uvidím, jestli je nějaká možnost stát se součástí toho řešení v nadcházejících týdnech, protože to je teď opravdu na čase. A my opravdu tento problém dobře chápeme. Je to taková směsice obav některých těch věcí, eh, které eh, probíhají v našich, tedy u nás, těch politických bitev naší zemi. A my se opravdu musíme snažit přizpůsobit všech ty naše vnitřní problémy a postupy, a postupy tomu, co máme s Evropským parlamentem. Takže teď vám nedokážu eh, říct řešení. Vím, že jsou určité náměty řešení já se pokusím eh, se eh, v naší zemi o to zasadit, aby se to vyřešilo. Pokud je o to, co říkal pan Preda, eh, jedno z velmi závažných témat je ta situace, ten, ten balíček ohledně nových zákonů k ropě a, a nějakých daňových záležitostech. Tam se vede vnitřní politická bitva. Asi bychom ztratili hodně času, kdybych zacházel do podrobností, ale abyste pochopili, o co jde. Různé strany se účastní eh, v Radě ministrů na státní úrovni i v jednotlivých subjektech eh, na řízení. A proto tady byly eh, podmínky pro schválení těch zákonů dané vnitřní politickými boji. Někteří aktéři chtěli eh, určitou podporu pro zemědělské výrobce, kteří by byli zasaženi nejvíce eh, těmi novými zákony. A, a tady jde o celý ten balíček. Nebylo dosaženo dohody, nebylo to tady projednáno v, eh, v, v urgentním režimu v parlamentu a nevím, jak to se to vyvine. Možná, že pokud jde ke změně nálady, eh, tak to bude rychle schváleno, ale nikdo nedokáže předpovědět, jak to nakonec s tímhle konkrétním balíčkem čtyř zákonů v nadcházejících dnech dopadne. A jestli eh, bude schválen včas. tak abychom eh, mohli získat druhou tranši od Mezinárodního měnového fondu. Ta eh, vaše otázka k přípravě na zodpovězení dotazníku. To je víceméně to tež. Jak říkal pan Radoš. A dostáváme se k mechanismu koordinace. Ten mechanismus koordinace, samozřejmě, jak jsme slyšeli, je pravděpodobně ten nejsložitější mechanismus tohoto typu vůbec, co existuje. A pořád nevíme, jak to bude fungovat. Víme, že jsme učinili eh, politické rozhodnutí eh, ho vytvořit. Nedávno jsme přijali eh, jednoznačné politické rozhodnutí na státní úrovni. Jmenovat těch 33 politických frakcí. Ale skutečnou otázkou je, jestli tohle bude fungovat. Takže máme to nejlepší možné auto, ale pořád ještě v garáži. Teď eh, se snažíme ho vyvést a uvidíme. Instituce eh, přijali, eh, zpracovali své odpovědi ve státní úrovně instituce instituce Republiky Srbské i z federace, i kantony. Všechno je to eh, tam natažené. A teď tím mechanismem koordinace musíme eh, vytvořit ty závěrečné odpovědi. Takže v nadcházejících týdnech budeme znát odpovědi na eh, obě otázky, jak se situace zlepšuje, pokud je o to koordinaci odpovědi na otázky a potom, <laughs> jestli vůbec ten mechanismus koordinace funguje pokud jde o, o Republiku Srbskou a obecnou náladu z Evropské unie. Nemyslím si, že to je negativní. Já jsem z Republiky Srbské a jsem místo předsedou eh, strany. která si z tohohle udělala už v roce 99 eh, špičkovou prioritu a to bylo jenom čtyři roky po válce tehdy nebylo populární být příliš proevropský. Takže my uh, už na tohle tlačíme 17-18 let a budeme i eh, nadále tak to tlačit. A musím vám říci, že vůbec tam není v Srbské uh, nějaká protievropská nálada. Vůbec ne lid Republiky Srbské se považuje za Evropany. Myslí si, že patří do Evropy a chce se vydat evropskou cestou. Já si myslím, že je velice důležité. A vzhledem k času nemůžu zacházet do podrobností. Je, myslím, velice důležité rozlišovat mezi tím přáním a vůlí lidu přijmout evropské hodnoty, vydat se evropskou cestou a, a náladami, e, které plaví na vládní úrovni. To je, myslím, podstatné. Potom tady byla také otázka pana se na úlohu e, náboženských vůdců v zemi. V minulosti e, jsme zimě před válkou a během války a hned po válce nám to přineslo určité problémy. A myslím, že můžu že za všechny tři eh, hlavní náboženství, tedy i za ta další, že teď máme zcela přijatelný přístup a plně konstruktivní přístup. Myslím si, že eh, to platí pak eh, o, pro ty náboženské vůdce, které se týkají pravoslavné církve islámu i katolíků. Hodně se hovořilo. ještě se hovořilo o vlivu na každodenní politiku. To je takový můj dojem. Mám prostě dojem, že že ten vliv na každodenní politiku je velmi nízký. Je to aspoň to nejmenší, co si pamatuji. A možná, že to je dobré. Protože tak to má být rozdělené. Situace situaci s islamickými vůdci, tak tam je, myslím, důležité poznamenat, že ulice, oni velice jasně bojovali s terorismem, s radikalizací, a jak víte, Bosna a Hercegovina se staví velice rozhodně a odhodlaně eh, ve prospěch této globální koalice. A my jsme se snažili eh, co nejvíce eh, udělat. A ta podpora těch náboženských vůdců je podstatná. A ještě několika větami k tomu, co říkal pan Tanok. Že to je také součástí toho role Ruska. Role Ruska v Bosně a Hercegovině je, myslím, otevřená. Je vnímána jako, jako mystická nebezpečná. A často se to tady, myslím, mm, přehání. Samozřejmě eh, Rusko projevuje zájem. Zajímá se o Balkán a Bosnu a Hercegovinu. Má tam určitá investice jak víte, v Srbské republice. Ale pokud je o politickou, politický vliv, tak nemáme nic, co by eh, stalo za zmínění. Pokud je o mě jako ministr eh, zahraničí, já jsem mluvil s panem Lavrovem třikrát, mluvil jsem samozřejmě s jejich velvyslancem mnohokrát, máme spoustu kontaktů eh, různé povahy. A ta pozice je jasná. Oni přijímají naše rozhodnutí a naše eh, rozhodnutí je dobré vztahy s Ruskem. Už té vztahy máme. Mám pět až pátý, šestý eh, obchodní partner to je. Nicméně eh, náš strategický politický cíl číslo jedna je Evropská unie. To oni přijímají tady nemáme žádné překážky. Máme tady potom tu otázku, na kterou se zeptali, a sice e, těch dobročinných organizací z oblasti Perského zálivu a jejich vlivu. Na to musím odpovědět stejně jako na otázku o těch zahraničních bojovníků. Máme agendu, instituce, ministerstva, které e, sledují tyhle věci. E, Každá dobročinná organizace je samozřejmě velmi bedlivě sledována. A víme, že islám v Bosně a Hercegovině nikdy nebyl násilný. To byl takový ten měkký islám. A většina těch problémů, eh, které jsme měli, eh, o těch se vědělo, takže chceme v tom pokračovat. A k těm zahraničním bojovníkům. Bosna a Hercegovina byla jedna z prvních zemí, které eh, zavedly zákony, eh, které to trestají. K náboru, boji a vlivu eh, v rámci organizací tohoto typu máme trestní sazby. V roce 2016 poprvé byl rok, ve kterém mm, bylo nula lidí odcházejících do zahraničí bojovat. A pokud je o ty, kteří se vrátili, tak 46 minulý rok, 26 už je obviněno a čeká na stíhání a ostatní velice bedlivě sledují naše služby. Takže na to se velice silně zaměřujeme a velice si eh, eh, vyměňujeme informace s dalšími agenturami. Vztahy s Británií. Jak víte, pan Johnson nás navštívil před několika dny v Sarajevu. Velice dobré zasedání, eh, ano. A nebavili jsme se o tomto a my o tomto nebudeme rozhodovat vůbec. Pokud je o té konference konferenci, o tu konferenci v roce 2018 v rámci Dublinského procesu, nám to vůbec nebude vadit, jestli bude nositelem Londýn. Já vím, že se ptáte, no tak jaký signál eh, vydáváme, když Londýn je pryč a my tady hovoříme o evropské integraci v Londýně. Tam jde o to, že všechny země z toho regionu se samozřejmě zaměřují na Bosnu a Hercegovinu. Velice nás zajímá prohlubování našich vztahů s Británií, i když eh, opouští EU. Protože, jak jsme slyšeli, oni jako úplně neodjíždějí na jinou planetu nebo na jinou část země, ale budeme chtít pokračovat v těch stazích, takže Takže my tohle chceme i z Británii. Pokud je o hostitelství eh, té konference v roce 2018, tam už dát definitivní odpověď. To je samozřejmě eh, věc, eh, myslím, že žádný problém nevidíme. Jsme velice vděční Německu a Británii za to, že eh, zahájili tu novou eh, evropskou iniciativu v rámci Bosny a Hercegoviny, která nás přivedla zase k reformám a k evropskému integračnímu procesu. Zahájila se to v Belgii. Už by bylo dobré to ukončit, ten pětiletý cyklus v Londýně a, a uvidět, co se děje. Ale opět to nebude naše rozhodnutí. A ten mechanismus koordinace, pan Radoš, té vaší otázce na eh, Secli. My jsme samozřejmě pro eh, jakékoliv eh, jako společné kroky. Ale znám tu atmosféru, ty klíčové politiky. Jestli to jsme schopni zvládnout v Terstu, no nevím. Jak víte, jsou tady ta dilemata. A je to spíš taková otázka pro ně. My se k tomu budeme stavit pozitivně v, v terstu. Děkuji, pane ministře. Děkuji za tyto odpovědi na velmi širokou skálu, škálu rozmanitých otázek. Uděláme tedy druhé kolo eh, i když jsem to neplánoval. V každém případě s tím druhým kolem musíme skončit v 11. V tuto chvíli mám na seznamu řečníků 8 lidí, tedy těch, kteří chtějí eh, položit otázku, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Vy už jste odpověděl na ty otázky, které jsem vám chtěla položit. Ale i tak vám chci říci, že co se týče těch zahraničních bojovníků, tak tady já mám trošičku jiné údaje. Já vám chci říct, nebo vy jste říkal, že o žádných zahraničních bojovnicích pro tuto chvíli nevíte, ale ty údaje, které mám i já, eh, jsou úplně jiné, co se týče té otázky pana McAllistera tak my bychom samozřejmě byli velmi rádi, kdyby Bosna a Hercegovina a další státy západního Balkánu se přidaly podle současných pravidel, ale jde tady hlavně o ten volební zákon, který je v každém případě největší prioritou v tuto chvíli pro všechny, včetně Chorvatů. Takže tady já si myslím, že tady v tuto chvíli je třeba zajistit opravdu ten spravedlivý tu spravedlivou čas kláče pro všechny. Samozřejmě, že spousta lidí se dívá na minulost z různého úhlu pohledu a vy říkáte, ano, je třeba se dívat do budoucnosti, ano, s tím já souhlasím. E, nicméně není úplně v pořádku nebo není správné vnímat nebo vidět to, jak vlastně jeden jediný výbor v podstatě může vytvářet takové Eh, problémy, nebo žádat si jaksi o pomoc z venku nebo od Evropského parlamentu. To je samozřejmě možností, ale je třeba se nad tím zamyslet. Takže já, eh, jak říkám, ano, eh, některé, na některé otázky už jste odpověděl, takže já s vámi souhlasím, ano, souhlasím s tím, že je třeba se dívat hlavně do budoucnosti, to je zásadní. Tak kolego, prosím, já v tuto chvíli hovořím za Julie Ward, eh, eh, který se v podstatě v tuto chvíli eh, omlouvá, že zde nemůže být. A samozřejmě chce, aby vztahy s Bosnou a Hercegovinou a EU byly co nejhlubší. Já chci říci, že v tuto chvíli zde nemůžu být, protože jsem v Itálii, kde se zabývám samozřejmě také eh, záležitostmi, které jsou zcela zásadně i pro vaše regiony. Vidíme, že v tuto chvíli už existují projekty, které poukazují na to, že děláme vše, co je v našich silách. Co jsem vám ale chtěla eh, říci v průběhu tohoto jednání, kterého se nemohu účastnit, je to následující. Já děkuji za to, že pan ministr a pan Valentin Insku si to, co bylo právě řečeno, vyslechli a já jsem opravdu velmi eh, ráda, že v tuto chvíli už ty příležitosti existují. Doufám, že ty možnosti využijete a prosím naslouchejte mladým lidem, protože oni vědí, co chtějí, vědí, jak to mají dělat. Ty projekty už existují, to znamená, je třeba se snažit všechno pro to, abychom jim eh, porozuměli. To znamená, ne samozřejmě všichni jsou aktivní, ale je třeba naslouchat těm, kteří jsou aktivní a chtějí něco dělat. Mladí lidé jsou budoucnosti a proto opravdu jim naslouchat musíme. Pokud je nechcete ztratit jako budoucí podporovatele, tak rozhodně se na ně musíte eh, zaměřit. A loučím se s vámi. Ciao z Itálie i za všechny mé kolegy Sandra a další. Děkuji, děkuji, pane Freunde. A za liberály bude hovořit pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. Já vás samozřejmě také, pane ministře, vítám na našem zasedání. Jsem rád, že tu jste s námi a přeji vám samozřejmě vám i vašemu lidu vše nejlepší, co se týče otázek hranic a interetnických eh, záležitostí, tak eh, ty samozřejmě byly vždy jádrem všech problémů nebo zásadních problémů na západním Balkánu a já si myslím, že v tuto chvíli prostě můžeme mít opravdu obavy týkající se těchto dvou záležitostí ve vašem eh, regionu. To znamená, já bych vás poprosil, abyste odpověděl na následující otázky. Jak daleko nebo kam až pokročila vyjednávání týkající se eh, v podstatě nastavení či eh, definice hranic se všemi vašimi sousedními partnery? A další otázka. Eh, myslíte si, že v souvislosti s tím neon mostem už se jaksi do, dosáhneme nějakého pokroku, protože já velmi často jezdím do Dubrovníku na dovolenou, takže bych byl velmi rád, kdyby se ta otázka toho mostu v Dubrovníku co nejdříve vyřešila. Děkuji, děkuji panu Vajklovi a dál bude hovořit pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že vás tu vidím, pane ministře. Přicházíte poměrně často, tudíž v tuto chvíli se můžeme těšit na tímto opravdu na tu nejvyšší úrovni eh, našich společných vyjednávání a samozřejmě s naší podporou můžete počítat. Před několika týdny bylo odsouhlaseno usnesení týkající se právě Bosny a Hercegoviny. V této souvislosti můžeme hovořit naštěstí a s radostí o některých konkrétních krocích, což samozřejmě poukazuje i na to, že mnoha záležitostí, kterým je třeba se věnovat, jsou už záležitosti, o kterých se jedná. Samozřejmě, co se týče tohoto programu, tak ten je zcela zásadní. Co se týče uh, jaksi těch eh, eh, pravidel společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tak tady v tuto chvíli už ten soulad eh, přesahuje 70%, což je velmi dobré. A mně je jasné, že ve chvíli, kdy se snažíme změnit myšlení lidí v Bosně a Hercegovině, tak to samozřejmě nějakou dobu trvá, ale už také mnoho času opravdu uplynulo. To znamená, že musíme být i nadále aktivní, musíme musíte být eh, aktivní. A pan Picelo už o tom hovořil. Hovořil o těch v podstatě cyklech neaktivity mezi různými volebními obdobími, mezi různými volbami. To znamená, že tady vidíme v podstatě tyto neaktivní cykly, které v podstatě brzdí eh, pokrok. A já se ptám, zdali, zdali s tím lze něco udělat. Já chápu, že to je dosti eh, složitá otázka. Děkuji, Edvarde. A pan, paní, paní Zovko, prosím. Děkuji. Děkuji, pane ministře já hovořím hned po svém kolegovi panu Kukanovi, který položil všechny ty otázky, které já jsem chtěla položit. Tudíž eh, chci říci, že velmi brzy chci říci, že se že je třeba opravdu dělat všechno pro to, aby ten volební zákon byl opravdu co nejdříve uveden v platnost a byl opravdu implementován. A já se ptám, zdali ten finální rozsudek, na který čekáme, bude přijat co nejdříve a vyvíjíte nějaký, nějaké snahy, aby tomu tak bylo. A co se týče usnesení Evropského parlamentu, který o tom hovoří, které o tom hovoří, které hovoří tedy o změně statusu Mostaru, o změně volebního zákona, také o e, svobodě ve médiích, e, v médiích, která musí vysílat ve všech oficiálních jazycích Bosny a Hercegoviny. A já chci vědět tedy, jakým způsobem se vám podařilo pokročit a zdali všechny tyto problémy jsou již v tuto chvíli vyřešené. Děkuji a poslední tři. Paní Pitia, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já jsem vždy ráda, když zaznamenávám jakékoliv pokroky Bosny a Hercegoviny na cestě do EU. Samozřejmě v tuto chvíli je třeba ještě vyvinout podstatně zásadní eh, snahy týkající se různých reform. Takže kromě toho usnesení, které již bylo zmíněno a kromě změny volebního zákona a federálního statusu, který, což by tedy jaksi mohla být jaksi možnost, jakým způsobem Eh, tedy zavést změny, tak tady jde samozřejmě také o otázku neimplementace či nedostatečné implementace mezinárodních dohod týkající se ochrany životního prostředí. A já se ptám, zdali v tuto chvíli už nějakým způsobem eh, je vidět světlo na konci tunelu, to znamená, co se týče například rafina, eh, rafinérií v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku. Tak a za liberály ještě. Děkuji, pane předsedo v Bosně a Hercegovině máme divadlo a substrát. Takže divadlo to tvoří samozřejmě ty vládní struktury, ty všechny filozofické výměny, z nichž by mělo vyplývat, že tedy dochází k pokraku. Ale mně jde hlavně o tu skutečnost a realitu a říkám to opravdu s velkou bolestí, protože samozřejmě vy víte, že Bosna Hercegovina neexistuje. Existují tři komunity, které dříve spolu bojovaly a v tuto chvíli jsou k sobě otočeny zády. To znamená, tady neexistují vůbec ty prvky, o kterých vy hovoříte. To znamená, že v tuto chvíli v podstatě tady máme umělý stát, který má spoustu interních problémů, které jsou ještě podporovány zvenku. Ani Chorvatsko, ani Srbsko se tady v tuto chvíli snaží tu situaci změnit. Stejně jako Makedonie nepomáhá Bulharsku a nedochází k žádné spolupráci ani s Tureckem a dalšími státy, a včetně Řecka. To znamená, že jsme e, v situaci, kdy politická metafyzika, kterou tvoří naše výroky a ten obal v podobě krásných zákonů v podstatě nejsou vůbec k ničemu, protože tyto tři komunity k sobě prostě stojí zády, vůbec spolu nekomunikují a ten problém je opravdu extrémně závažný. To znamená, že tady v tuto chvíli tady existuje opravdu extrémně velké riziko exploze, stejně jako to riziko, které existuje v Makedonii. To znamená, já se ptám, kolik zákonů chcete přijmout, kolik nařízení chcete přijmout, nebo kolik ministerstev ještě chcete zřídit pro to, abyste zabránili tomu výbuchu. Já chci vědět, co uděláte pro to, aby Bosna a Hercegovina byl opravdový stát i ze sociálního společenského hlediska. Děkuji a pan Petrle, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, eh, paní ministři, děkuji mnohokrát za vaše jasná vyjádření a za také vyjádření vašich proevropských ambicí, který, které byly vždy vítány v tomto parlamentu. Já si myslím, že vaše země je v podstatě důkazem jednoty v rozmanitosti. To znamená, že vy jste zdůraznil také důležitost míru a nepřítomnosti války. Samozřejmě nepřítomnost války je zásadní, ale není to dostatečné. Dále eh, vaším druhým bodem byla v podstatě společná spolupráce. Ve chvíli, se podíváme do budoucnosti a na budoucnost našich eh, vztahů, včetně tedy vztahů s celým eh, regionem, tak chci říci, že Evropská unie hodně závisí na této spolupráci. A já se ptám, kde si myslíte, že bude docházet k nejdynamičtějšímu pokroku? A jakým způsobem, pokud byste tady k tomu ještě něco mohla říct, jakým, jak se díváte na otázku týkající se jednotného trhu na západním Balkánu? Myslíte si, že je to něco, co může, čeho může být dosaženo v následujících eh, třeba třech letech? A ještě k Londýnu. Já eh, v tuto chvíli samozřejmě víme, že Spojené království je ještě stále členskou zemí Evropské unie, to ale nicméně víme, jaká nás čeká budoucnost, to znamená, že to je třeba zohledňovat. Pane ministr, máte ještě 6 minut. Takže máte 6 minut na to, abyste zareagoval na všechny ty otázky. No, já vám děkuji, nicméně nevím, zdali to, tento čas bude vůbec dostatečný. Uh, Tudíž, eh, co se týče těch, eh, toho množství nula u zahraničních bojovníků, tak to jsou oficiální čísla našeho ministerstva pro bezpečnost. Co se týče jednotného trhu a celní unie, tak tady eh, k tomu zaznělo několik připomínek. Samozřejmě, já jsem nezacházel do detailů, ale my to vnímáme jako něco, co by nám mohlo také pomoci na cestě k EU. E, takže to je v podstatě taková náhražka našeho členství. E, tady nejde samozřejmě pouze o Bosnu a Hercegovinu, ale nemůžeme tady hovořit pouze nějaké náhražce. Prostě všichni musí být součástí toho jednotného trhu. Co se týče volebního zákona e, v Bosně a Hercegovině, na to se ptala paní Zovko. Ano, já samozřejmě apeluju na všechny aktéry, aby našli nějaké řešení, protože nejde pouze o něco, co bychom chtěli či nechtěli eh, udělat. Jde samozřejmě také o důsledek ústavního soudu. A musíme dosáhnout nějaké politické dohody. Samozřejmě to eh, je něco, eh, k čemu musím být velmi upřímný, to znamená, ono je to v tuto chvíli v rukách opravdu klíčových hráčů celé federace. To znamená, že tady opravdu záleží na tom, jak se rozhodnou zástupci všech komunit. To znamená, že Tady jde v podstatě o způsob, jak najít řešení pro Chorvaty, tak aby mohli opravdu volit své reprezentanty. Pouze, to znamená ne pouze v rámci jaksi eh, Bosny a Hercegoviny, ale také v rámci eh, našeho parlamentu. Dále, to byla otázka od pana Fronda. Samozřejmě, že potřebujeme více konkrétních kroků ze strany vlády, různých struktur, v rámci Bosny a Hercegoviny na státní úrovni, ale zároveň i ze strany našich mladých občanů. Samozřejmě, že potřebujeme probudit takového toho podnikatelského ducha mezi mladými lidmi. Podle posledních průzkumů 90% našich mladých lidí na středních a vysokých školách chce pracovat pro vládu, pro samozprávy místní nebo pro telekom. Vůbec neuvažuji o tom, že by zužitkovali své vzdělání pro nějaký vlastní podnikatelský projekt, takže potřebujeme opravdu tento dvojí přístup. Pane Vajkle, otázka hranic. Ano, pokud je o Černou horu, tam jsme podepsali před rokem a půl dohodu. Nyní diskutujeme s Chorvatskem a Srbskem hraniční záležitosti. Nejsou to nějaké spory, které by mohly znamenat bezpečnostní či politické problémy v obou zemích, čili proces tohoto charakteru pokračuje i s ostatními partnery. U toho Perišeckého mostu, tam si myslím, že jsme nalezli dobré řešení. Já jsem si myslela, že by to měla být technická záležitost, vyřešit to technicky, a že je to vlastně otázka, za kterou byla zodpovědná ještě vláda před minulou vládou, byla to politická záležitost v tom období a my jsme z toho udělali technický problém a proto si myslím, že bychom mohli nalézt řešení, protože jde o dvě zpřátelené země, Chorvatsko a naší zemi, která které se setkávají na tomto mostě a jejich zájmy rovněž. Samozřejmě, že Chorvatsko chce propojit eh, ča- dvě části eh, svého území. Bosna a Hercegovina zase chce mít přístup na moře, otevřené moře, čili to je, jsou zájmy obou zemí, které musíme nějak uspokojit. Eh, můžete klidně navštívit letos chorvatské pobřeží, vůbec to nebude problém. Pane Kukane, děkuji za vaše milá slova, přátelská slova. Ano, měli jsme příliš mnoho voleb a to právě je důvod, proč chceme změnit náš volební zákon, aby místní volby a zároveň parlamentní volby probíhaly ve stejném období. Já skutečně nevím, zda se nám to povede. Mohlo by to být nesmírně komplikované pro naše voliče Ovšem zaměříme se na to a v těch posledních čtyřech letech prostě jsme se velice snažili o tuto zásadní změnu. A dále to byla Dále to byla otázka Mostaru, svoboda médií, chorvačtina, vysílání v těchto jazycích. Samozřejmě, že toto jsou věci, které jsou zatím otevřené. Vy jste se zmínila o tom, že budete hovořit i se zástupcem OSN pro Bosnu a Hercegovinu o této záležitosti. Určitě má jiné mechanismy než my. Ovšem je potřebujeme nějaké interní řešení, interní dohodu, a ne pouze, aby to řešil představitel OSN. Paní Petr. Environmentální otázky jsou pro nás zásadní, především pokud jde o znečištění. S panem Štyrem novým ministrem zahraničí Chorvatska. Jsem o tom hovořila, byla to vlastně první záležitost, o které jsme společně eh, diskutovali, včetně pana ministra Voliče. Proběhlo několik eh, setkání po tomto úvodním setkání dokonce i s ministrem zahraničních věcí Ruska a my jsme hovořili o vlastně té omezené gasifikaci především u té rafinérie konkrétní a ne u těch ostatních částí Republiky Srbské, Bosny a Hercegoviny. To znamená, že bychom díky tomuto omezení snížili úroveň znečištění v tomto regionu a alespoň takhle jsem to pochopil s panem ministrem Štyrem, že by to snad mohlo být uspokojivé, a protože my samozřejmě chápeme, že nyní s tím mají obrovské problémy. Pane Narte, my jsme... Ano, ta slova byla velice ostrá z vaší strany, ale já si myslím, že ten záměr byl dobrý a za to vám děkuji. Chci to zopakovat, to, co jste řekl. My bychom se měli spíše, bychom si měli naslouchat všechny tyto tři ustavující prvky naší země. Samozřejmě, že nebudeme nikdy jedním subjektem, ale důležité, abychom společně diskutovali, hovořili, sdílím vaše obavy ohledně Makedonie. Opravdu věřím, že se to všechno posune správným směrem. Jediné, v čem jsem nesouhlasil, pokud jsem pochopil vaši otázku ohledně Bělehradu a Zářebu, nemyslím si, že by to byla součást problému. Srbové, Chorvaté v těchto dvou hlavních městech samozřejmě mají určité obavy, ovšem my máme konstruktivní eh, přístup, společně jednáme s vládou Srbska. Velice brzo v červnu nás čeká setkání s chorvatskou vládou. Chceme se zaměřit na infrastrukturu, otázky skutečného reálného života a odklonit se tímto způsobem od naší společné minulosti. A nyní poslední otázka, pan Petrle. Kdy budeme konečně více spolupracovat, tak to je otázka za milion u nás v Bosně a Hercegovině. Já doufám, že i ta jednání o reformních záležitostech, volebním zákonu nám poskytnou pozitivní odpovědi. No a nyní ta otázka cel společného interního trhu. Samozřejmě, že je to pro nás důležité. Pokud k tomu dojde, tak to bude napomáhat té integračnímu procesu a nebude to nějaká náhražka integračního procesu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme, vážený pane ministře, děkujeme samozřejmě především za to, že jste mezi nás přišel, mm, za to, že jste se s námi vyměnil všechny tyto názory, připomínky, poznámky. Bylo to pro nás opravdu úžasné a nyní se skutečně strašně, strašně omlouváme, protože jsme tam zapomněli. A je to černá dak a ne černý dak, tak jak jsme to napsali na Ehm, tu kartičku s vaším jménem. Hrozně moc se za to omlouváme. Ještě jednou děkuji za celý náš výbor v konstruktivním dialogu s vámi i s ostatními zástupci vaší země. Budeme pokračovat. Paní velvyslankyni bychom rovněž chtěli poděkovat za její účast. Náš výbor bude nadále věnovat podporu i pozornost vaší zemi tak, jak si to zaslouží. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli a přeji vám ještě příjemný den v Bruselu. Dámy a pánové, takže nashledanou, pane ministře, nashledanou, paní velvyslankyně, uvidíme se příště a nyní se dostaneme k dalšímu bodu na našem programu. Opětovně je to Bosna a Hercegovina a nyní je to eh, pan Valentin Insko, který mezi nás přijde nahoru. Sie sitzen hier. So, lieber Ensko, herzlich willkommen. Ladies and gentlemen, uh, we now come to item number 14. Dámy a pánové, a nyní je to bod číslo 14 na našem programu. Vítáme si námi Valentina Inska, který je vysokým představitelem OSN pro Bosnu a Hercegovinu. Kromě jiných záležitostí je zodpovědný eh, za pozorování, udržování a respektování Daytonské dohody. Vy jste byl přítomen naší rozpravě s panem ministrem Černadakem, takže víte, o čem diskutujeme v našem výboru, milí eh, kolegové. Mm, jak víte, podali několik dotazů a tak dále. Byl jste přítomen naší rozpravě, čili nyní vám dám slovo, budete mít 10 minut eh, příležitost vystoupit a poté budeme samozřejmě moci diskutovat. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, 10 minut eh, pro tuto země, která má tři ustavující národy, čtyři náboženství, dvě, eh, dva subjekty, dvě abecedy, hm, to skutečně já doufám, že bude jednou, která bude jednou součástí mezinárodní identity, samozřejmě a mezinárodní společenství. Samozřejmě, že my bychom měli změnit trošičku i takový náš přístup, protože se změnily dramatické podmínky na místě Bosně a Hercegovině od roku 90 je zdále ovšem ještě pořád hrozba stabilitě. Samozřejmě, že jsou zde určité politiky, které tomu vedou ze strany některých politických stran, dále eh, kleptokracie a tak dále. To samozřejmě nepřispívá k budoucnosti Bosny a Hercegoviny a my víme o tom, že někteří vedoucí představitelé politických stran v podstatě si pouze chtějí uchovat svůj vliv a privilegia. Finanční motiv v této oblasti je jedním z hlavních problémů celé situace. Vidíme, k čemu to vede. Je to hrozba stability a zároveň je to určité rozmělňování této země na základě etnických linií. Nechci samozřejmě minimalizovat důležitost pokroku Bosny a Hercegoviny na cestě do Evropské unie. Naopak, celý tento proces je opravdu úžasný. Rok 2016, jak jsme slyšeli, byl skutečně nesmírně úspěšným rokem. Když hovoříme o budoucnosti této země, rád bych řekl, že pro mě je důležitý brzký kandidátský statut a poté členství, jakmile Bosna a Hercegovina splní potřebné podmínky. Když totiž získáte kandidátský status, tak vlastně očekáváte, nebo jste na té cestě členství do EU a já bych samozřejmě rovněž byla rád, abychom zahájili akční plán. V tomto ohledu víme, že čekají i na členství v NATO a máme zde obrovskou podporu ze stran všech tří ustavujících národů této země. Já vycházím z mých zkušeností posledních osmi let jakožto vysokého představitele OSN pro tuto zemi vidím zde určité dlouhodobé trendy, nejenom pokud jde o těch posledních deset měsíců. <coughs> Pokud jde o nějaké eh, rozštěpení, tam samozřejmě hrozí určité, určitý rozkol. Toto je veliká problematika, mm, která brání evropské integraci pro některé politiky, například i ta válka, která eh, za, byla zahájena asi před 25 lety. V podstatě ty cíle eh, mají pořád na paměti. Samozřejmě, že bohužel vidíme, že kde dochází k ignorování justičního rozhodnutí, je zde dokonce vyvíjen nátlak na konkrétní jednotlivce v tomto ohledu, to je neakceptovatelné práva občanů, nejsou úplně respektována, nemají možnost v posledních osmi letech volit své Eh, své zástupce více než sedm let po spolupráci s Evropským a soudním dvorem někteří občané vůbec nemohou na základě etnického původu být kandidáty v politickém procesu. Poslední eh, proces, eh, pokud jde o Mezinárodní trestní tribunál a jejich vztah v Srbsku, velice jasně poukázal na to, jak tyto instituce mohou být zablokovány v důsledku těchto otázek. Myslím, že po třech měsících poprvé dojde dneska k setkání politické. Síly zde byly proaktivní, pokud jde o politiky, které se dívají do minulosti a brání například některým eh, etnikům eh, jejich práva, jazyková práva a tak dále. Najít se v Například protestovali studenti proti eh, snaze segregace v, těch, v této eh, škole, která to bylo poprvé za posledních 15 let. Samozřejmě, že si uvědomují obrovské negativní následky v tomto ohledu pro budoucnost této země. Tito, tito studenti si to jsou vědomi, ale jejich rodiče a politici bohužel ne. Lid této země má veliké obavy mnoho desetí, tisíc těchto lidí, mladých lidí opustilo zemi právě v důsledku těchto obáv a zahraniční investice bohužel klesají. Toto všechno kontrast kontrastuje i s tím, jak to vypadalo v roce 2006, kdy tato země byla nesmírně optimistická po velkých strukturální reforma v oblasti obrany. Měli jsme tam dva ministry obrany, tři armády v Bosně a Hercegovině ještě před 11 lety a nyní pouze jednoho ministra. Máme zde spravodajské služby, nepřímé daně, vlajku, silnou měnu, policii na hranici a tak dále, a tak dále. Čili mezinárodní eh, společenství skutečně bylo v tomto ohledu nesmírně úspěšné, snažili jsme se o ambiciozní změny, na to změně politická třída byla přesvědčena o e, tomto procesu a skutečně jsme tam viděli velice pozitivní kroky. Úplně no, mé závěry z toho jsou následující. Někteří politici si myslí, že mezinárodní společenství již je unaveno a že v podstatě vlastně nás nějak unaví nakonec a že v podstatě nakonec zůstanou nedotčení ve svém přístupu. Mezinárodní společenství, především Evropská unie, musí udržet tento tlak a směr Bosny a Hercegoviny směrem do Evropy, posílit a urychlit jejich úsilí. Musíme jim vdechnout nového, nový dech takové té naléhavosti strategické politické zapojení Evropské unie je zásadní, aby došlo ke velikým změnám Bosně a Hercegovině, a to z několika důvodů. Nejprve Bosna a Hercegovina je nepochybně eh, příkladem prosperujícího Balkánu to je samozřejmě důležité i pro dlouhodobou stabilitu celého našeho kontinentu. Dále je to prezident Vůčič Srbska, který si toho je velice vědom a my bychom měli udržet tuto hybnou sílu směrem k Evropské unii a podporování základních hodnot a spolupráce v tomtohle pan Plenkovič z Chorvatska. Zároveň je rovněž takovým velikým podpůrcem stability celého regionu, jak víme, a poskytl nám pomocnou ruku. Bosně a Hercegovině, především pokud jde o proces rozšíření EU. Tato země, podobně jako Evropa, je mm, multi eh, etnickým společenstvím. Máme tam čtyři náboženství pro v průběhu posledních 400 letech. To znamená, že lidé skutečně tam musí nějak koexistovat integrace, rekonciliace, tolerance, evropské hodnoty, to je zásadní. Tomu se musíme v Bosně a Hercegovině věnovat. Ty chyby, které jsme se dopustili jakožto EU a členské země v minulosti, ty přispěly k tragickým událostem v bývalé Jugoslávii a proto máme morální povinnost dokončit tuto misi a zároveň prokázat, čeho jsme schopní, jakmile dodržujeme naše hodnoty úspěch Bosny a Hercegoviny vyšel velice jasný signál o tom, že tato země si vybrala správnou cestu ohledně svých strategických priorit a by si zajistila své místo v rodině evropských zemí. 60. výročí římské smlouvy, o tom jsme hovořili a samozřejmě si musíme uvědomit, kde byla Evropa po druhé světové válce. O čem je Evropská unie? O míru, o stabilitě, o prosperitě prostřednictvím integrace a ne dezintegrace. Euroatlantická vize, vize, kterou sdílejí občané Bosny a Hercegoviny, tato vize, a to bych rád zdůraznil, má určitou konkurenci. Nesmíme předpokládat, že právě pro, pro, pro, jenom proto, že máme pravdu, já myslím, že máme pravdu, že všechno bude fungovat. Rakouská tisková agentura tvrdí, že Srbsko je členem kolektivní smlouvy o bezpečnosti kterou vede Rusko a že tam budou určité, určitá cvičení vojenského charakteru v Kazachstánu. V letošním roce to ještě musím ověřit. Ruský velvyslanec Sarajevu tvrdí, že prostě k Evropské unii existuje alternativa. Proto, abychom uspěli, musíme se opětovně zaangažovat, musíme eh, udělit prioritu regionálním reformám, místním reformám, transformovat tuto zemi v moderní, funkční, prosperující zemi, funkční. Co jsem tím chtěla říct? to neznamená centralizovaná země, ale musí to být funkční země. Jsem optimisticky z jednoho jednoduchého důvodu. Povedlo se nám dosáhnout neuvěřitelné úspěchu této zemi kdy jsme byli ambiciozní a pokud budeme opětovně plně zaangažováni a budeme opravdu ambiciozně, tak si myslím, že ty výsledky budou stejně závratné jako v minulosti. Děkuji vám. Mr. Insko, for your remarks. We... Děkuji, pane Insko, za vaše připomínky. More... Teď už nám zbývá eh, víc než 15 minut, protože eh, pak budeme mít zasedání eh, s, rozpočty, tedy s výbory pro rozpočet a rozvoj. Takže teď vás chci promluvit 8, takže minuta, maximálně minuta 30. Začíná pan Kukán. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Inskovu. Rádi vás zde opět vítáme. Musím říci, že velice málo lidí má e, instituci s takovou e, institucionální pamětí jako ta vaše e, v Bosně a Hercegovině. Rád bych vám poděkoval za váš příspěvek k evropské cestě této země a za ochranu mírové dohody a územní svrchovanosti této země. Zasloužíte naše plné ocenění a úctu. Mám dva dotazy. Eh, řekněte nám z, něco o regionální dynamice a bilaterálních vztazích k Bosně a Hercegovině. Jak cí eh, vnější aktéři, externí aktéři, mají ty lepší eh, dopad nebo větší dopad v té zemi? A za druhé, mohl byste něco říci k výsledkům z roku 2013 ze sítání lidu, kde vznikl statistický spor? Eh, lze očekávat, že bude vydán konsenzus nebo že bude eh, obnoven dialog mezi příslušnými orgány. Děkuji, Edvarde. Pan Picula. Děkuji, pane předsedo. Pane Jinschoku, eh, vždy se s vámi zde setkávám rád v Evropském parlamentu. Jsem velice rád, že jste říkal, že Bosna a Hercegovina by měla být funkční a ne centralizovaná země. Eh, na tom se všichni shodneme. Ale jaká je skutečná eh, realita v Bosně a Hercegovině dnes? Jaký poměr je tady mezi vlivem Daytonu a Evropské unie? A jak eh, silné nebo slabé jsou ty instituce v Bosně a Hercegovině, které mají nahradit instituce mezinárodního společenství nadiktované po válce? Hovořil jste o těch eh, incidentech jako referendum v Republice Srbské nebo o snaze obvinění Srbska. Jaká priorita tady je? Kontrola škod nebo prevence? Nebo o úspěch eh, při vstupním procesu do EU? Pokud to eh, může probíhat současně, tak je to v pořádku, ale pokud ne, a je hodně dokladů o tom, že Hmm, ta země opravdu potřebuje ty vaše pravomoci, tak eh, budu rád za vaši odpověď. Pan Hrdos, děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Inschovovi eh, za to, eh, že mezi nás přišel dnes na FED. A chci se zeptat na rozhodnutí ústavního soudu Bosny a Hercegoviny, které stanoví, že rozhodnutí ústavního soudu na úrovni těch dvou entit jsou nelegální. A to znamená, že ta země vlastně funguje v nelegálním módu. Jeden z úsadků by mohl být, je, by mohl být, že většina obyvatel má právo volit si své vlastní zástupce do parlamentu, do sněmovny národů, která má eh, hájit jejich zájmy. Ale dnes to jde proti eh, politických, eh, politické vůli toho lidu a také proti ústavě Bosny a Hercegoviny. Lidé ve vaší pozici, vaši předchůdci, zasahovali do eh, ústavy Bosně a Hercegoviny a já, eh, a, a ne, já vás tomu nechci vyzývat, ale eh, chcete se vyjádřit k té nelegální a ne, neústavní situaci v Bosně a Hercegovině. Děkuji, paní Švica. Děkuji, pane předsedo, pane Jinskou, vítejte v Evropském parlamentu. Já se vyjádřím stručně. Jak odhadujete změny eh, ve volebním právu? Co si, si myslíte, že způsobí? A pokud já vím, nelze eh, to voli, měnit ve volebním roce, eh, takže jak to vnímáte? A potom máte nějaké spolehlivé průzkumy o náladách vůči Evropské unii? mezi občany Bosny a Hercegoviny. Máte k tomu nějaké spolehlivé údaje? Já si myslím, že Bosna eh, se musí změnit a pokud se eh, nezmění, tak se musí změnit Evropská unie a my asi kritéria nezměníme, takže všichni musíme pracovat na změnách v Bosně a Hercegovině a na implementaci reform. Děkuji. Děkuji, pan Freund. Děkuji, děkuji pane Insfougu, že jste mezi, nám, mezi nás přišel. Pokud jsem vás pochopil správně, vyzýváte k silnějšímu zapojení Evropy eh, do přístupového procesu, do rychlejšího zapojení. My jsme tady měli situaci s ostatními eh, východoevropskými zeměmi, které nechci jmenovat, kdy proběhla debata, jestli jsme nejednali příliš rychle. Že jsme nečekali dost dlouho na to, než eh, proběhne boj s korupcí, eh, vláda zákona se eh, etabluje a tak dále. A myslím, že tehdy zaznělo, i jako nebudou v Evropské unii, tak se to vyřeší. A ptám se, jestli je to ten eh, správný kurz. Neměli bychom počkat? Na no to, co je pro nás velice důležité v Evropské unii. Aby se to tedy uh, eh, řešilo. A nebo byste radši přijal Bosnu a Hercegovinu uh, eh, se všemi jejími chybami a potom uh, to řešil, až budou v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane Freude, pan Bajko. Vážený pane uh, eh, Insko, myslím, že budete také eh, rozumět, eh, až když budu hovořit svým vlastním jazykem, takže položím svou otázku ve slovenštině. Vy jste prokázal velkou trpělivost a vysokou úroveň konstruktivního přístupu eh, za ta léta, která jste strávil v Bosně a Hercegovině. A určitě si eh, zasloužíte naše ocenění, protože jste, jste ukázal v těch situacích, které mají symbolický význam v Bosně a Hercegovině. A ten, ta symbolika byla vždycky eh, nejcitlivější v jakékoliv debatě. Hovořím tam o různých památečních akcích eh, v Republice Srbské, připomínání Srebrenice a tak dále. Tento, eh, tato symbolika nám také připomíná, že eh, ta klíčová otázka mezietnických vztahů zůstává otevřená. Já jsem se chtěl zeptat na následující. Jako vysoký představitel OSN, myslíte si, že zájem o Bosnu a Hercegovinu a, a o západním Balkán jako celek, který e, my tady vnímáme jako v kritické situaci, je dostatečný. Děkuji. Děkuji a teď ještě pan Sovko, pan Kalár. Paní Sovko. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane vysoký představiteli. Jezu Radaš a paní Švica už e, se víceméně ptali na to, co uděláte s tím volebním e, právem a s tím volebním zákonem a uplatňováním rozhodnutí ústavního soudu. Já bych připomněla, že ta že byla, reforma, že byla reforma z roku 2003 díky tomu, že zde byl legitimně zvolený člen předsednictví který byl schopen eh, tedy eh, realizovat eh, reformu v oblasti obrany a zpravodajských služeb. V roce 2011 byla vytvořena vláda v rámci federace. A nemyslíte si, že když se nezmění volební zákon a, bude tady situace v roce 2018, tak to povede opět tedy k poměrně výbušné situaci v tomto roce. Pokud chceme, aby Bosna eh, byla stabilní, musíme eh, zde mít legitimního zástupce ve vládě. Opravdu vás vyzývám, abyste eh, tedy udělali všechny tyto kompromisy. Pan Galer. V Bosně a Hercegovině je konflikt s příslibem. Pan Dudikas říkal, že tady je první referendum. To nemůže, to, tomu k tomu se nemohlo eh, tedy eh, zabránit vládou v Sarajevu a kdyby to bylo po druhé, tak by to také nedošlo. Eh, byl byste pro, aby tady bylo druhé referendum nerušeně? Zase 99% potvrzeno a, a druhý den ho uzná Rusko a pošle jednotky na podporu toho nového státu a vylezou z děr zraní bužičci. Jak tomu zabránit? Máme tam minimum vojáků. a Máme tam eh, vojáky, kteří jsou připraveni. Když Sarajevo eh, eh, nemůže tomu zabránit, může tomu udělat, můžeme to udělat my. Byli bychom připraveni posí, například udělat cvičení posílení těch vojáků to by byl jasný signál do Dodikovi, neopovaž se udělat to druhé referendum. Chceme politicky dosáhnout, aby k tomu nedošlo, protože my nechceme najednou tady zelené mužičky uprostřed Evropy. Eh, jsme si vědomi toho, že ta hrozba by fungovala a eh, řešíme takové preventivní cesty, například eh, navýšením přítomných vojáků, tak abychom tomu zabránili. Děkuji. Vielen Dank, Michael Gala. Děkuji, děkuji, pane Michale Kalere a pane Insko v tuto chvíli máte ještě pár minut čas na odpovědi, protože za chvíli samozřejmě začíná naše společné jednání s dalším výborem. Takže prosím, děkuji. Děkuji mnohokrát za všechny tyto otázky. A samozřejmě některé z těch údajů, které jsem zmínil, byly potvrzeny infostatem. Eh, samozřejmě, že tady ty údaje mohou být eh, trošku jiné, ale Infosat potvrdil ty obecné výsledky. Pane Piculo. Někdy, jelikož máme málo času, tak trošičku zjednodušeme. Já bych byl samozřejmě rád, kdybychom měli více Bruselu. Preskrivní preskriptivního a robustního. To znamená, že já bych byl velmi rád, kdyby tady ten vliv byl daleko větší. A co se týče těch eh, priorit, tak po tolika letech v Bosně a Hercegovině musím říci, že samozřejmě základní prioritou je právní stát. Proč máme v tuto chvíli, jak si v eh, Rumunsku ten, tu situaci, jaká je? No, protože se tam začínají uplatňovat Eh, podmínky a pravidla právního státu. To znamená, že nejde pouze o politické otázky, jde opravdu o právní stát. Ano, dále co se týče těch eh, rozsudků ústavního eh, soudu, tak ano, část z těch rozsudků nebyla implementována. To znamená, že v tuto chvíli je třeba se na tyto vztahy podívat. Nicméně eh, ústavní soud přijímá, přijímá eh, rozhodnutí a ve chvíli, kdy ta rozhodnutí nejsou implementována, tak samozřejmě to je eh, těžké a musíme s tím něco udělat. Ale samozřejmě tady nehovoříme o práci a la carte. Je tady třeba prostě zohledňovat a respektovat tato rozhodnutí, která jsou závazná pro všechny. Dále jste se ptali na ten volební zákon. A hlavně, co se týče toho případu Ljuvič, tak eh, to je zcela jasný důkaz toho, že tady k té změně volebního zákona musí dojít i z perspektivy politické. To znamená, že tady musí být určité eh, věci dodrženy. Například nemáme žádné eh, průhledné urny našich, pro naše volby. Eh, jeden estonský odborník nám doporučil, abychom hlasovali elektronicky. To znamená, že tady, tady k těm zlepšením rozhodně může dojít a ten potenciál na zlepšení je velký, ale jde o politickou otázku v každém případě. Já samozřejmě zcela podporuji to, co jste říkali, to znamená, že pokud bude fungovat tento volební zákon a všichni budou vědět, jak to funguje a budeme schopni také zohledňovat ty, ty ti, kteří možná představují menšinu, tak eh, to bude rozhodně ku prospěchu všem to eh, znamená, tady v tuto chvíli musím udělat všechno pro to, aby se všichni cítili příjemně. Pane Freunde, vy jste hovořilo o důležitější a rychlejší roli Evropské unie. Ano, s tím souhlasím. Ano, co se týče právního státu, musíme ještě hodně pokročit. Nicméně si myslím, že jsme nastoupili na tu správnou cestu a musíme tady si také uvědomit naléhavost eh, celé té situace, protože nejde pouze o byrokratický administrativní proces jako v jiných státech, protože eh, tak toto u nás eh, nefunguje. To znamená, že to musí jít opravdu ruku v ruce i se silnou politickou Eh, naléhavostí. A ano, vy jste se ptal, zdali tady Bosna a Hercegovina by měla být přijata se všemi svými nedostatky. Ano, je třeba ji přijmout taková, jaká je i se nedostatky jako kandidáta, ne jako členskou zemi, jako kandidáta, samozřejmě. V chvíli, kdy budete chtít být členem, tak musíte prostě plnit ty své závazky rychleji a efektivněji, ale v každém případě víme, že tady existuje také přechodné období, ale pro Bosnu a Hercegovinu je nejdůležitější ne Samozřejmě víme, že to členství přijde dříve nebo později, ale je třeba do té doby samozřejmě určité věci změnit a splnit určitá pravidla. Ano, pan eh, Weigl. Eh, samozřejmě, ano, já jsem opravdu nerad, že dochází k takovým nepřiměřenostem eh, v Bosně a Hercegovině. Samozřejmě, že tady potřebujeme také určitou kulturu pro zpracovávání minulosti. Možná, že tady asi nejlepším příklad, eh, příkladem je opravdu eh, Berlín, protože v Berlíně každých 500 metrů najdete nějaký památník, který připomíná události z minulosti, ale tuto kulturu ještě u nás stále nemáme. Ale samozřejmě, samozřejmě, že bychom s tím mohli něco udělat. A já si myslím, že mladí lidé by byli velmi rádi, kdybychom eh, tak učinili, protože samozřejmě některé věci by bylo dobré přenechat odborníkům, historikům, Eh, opravdu odborníkům na minulost, protože my v tuto chvíli čelíme opravdu velké eh, migraci našich lidí. 70% mladých lidí eh, říká, že by rádi pracovali pro nějaký státní úřad, ale zároveň 70% lidí, mladých lidí říká, že by klidně šli do zahraničí nebo že chtějí do zahraničí. Dále je samozřejmě důležité být velkorysým. To je samozřejmě důležité. Příští rok nás čekají volby na na státní úrovni. My musíme udělat všechno pro to už v tomto roce, aby ten proces dopadl co nejlépe, protože my samozřejmě v tuto chvíli jsme vlastně v té předvolební fázi a zároveň postvolebním období. To znamená, my jsme například teď měli tři, troje volby, za čtyři roky. To znamená, že jsme nikdy se ne, neměli dostatek času na to, abychom se soustředili na otázky míru. Pane Gáler, eh, ta, eh, ten úplně nejhorší možný scénář. Já o tom vůbec nechci eh, spekulovat. Pokud by Republika Srbská se chtěla oddělit, no tak by k něčemu takového mo, k takovému mohlo dojít, ale já si to ani nechci představovat. Ne, nechci, nechceme to samozřejmě a pouze apeluju na vás, abyste rozšířila, prodloužila posílili eh, mandát Euroforu, protože to je opravdu extrémně úspěšný eh, příklad eh, vaší pomoci. Zároveň to mm, je také věc, která má velmi velkou symbolickou hodnotu a zároveň je to také i z politického hlediska velmi symbolická aktivita. A místní lidé, místní lidé prostě chtějí, chtějí, aby ty jednotky tam eh, byly, protože ono jim to dává také jistotu eh, v tom, že eh, nevybuchne další konflikt. A co se týče procentuálních v tuto chvíli otázek, tak 60-70% je pro EU.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 A v tuto chvíli můžeme tedy uzavřít jednání našeho výboru. Chci pouze říci, že další naše jednání bude 2. května eh, dopoledne a odpoledne a 3. to bude od rána do 12.30. Takže naschledanou, naschledanou.